situace v Iráku. Prosím, pane Delavedova. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, situace v Iráku, jak známo, je velmi vážná. Závěry červnové rady pro zahraniční věci vyjádřily velké obavy ze strany Evropské unie a jasně odsoudili útoky islámského státu a ISIS. V Iráku začala rebelie různých eh, odbrojených sunnických skupin, kde jsou i neobaptisté a také eh, různé další kmenové skupiny. ISIS je teď eh, velkou hrozbou spíše v Iraku než v Sýrii. Jsou tam i zahraniční bojovníci, kteří se zapojí do těchto bojů a je to také riziko pro sousední země, Libanon, Jordánsko a také pro Evropskou unii. Další zhoršení situace, bezpečnostní situace v Iráku vyplývá také z interních a vnějších faktorů, z vnějších a vnějších faktorů. Syrská krize umožnila ISIS získat základnu a výchozí východisko v tomto regionu k vytvoření islamského státu na syrském a iráckém území. Nicméně příčiny této eskalace se neomezují pouze na výraz teroristické ideologie. Sunnická komunita je velmi nespokojená už více než deset let, pokud jde o to, jak se staví k šítské vládě. Takže irácká vláda velmi svévolně uplatňuje různé politiky, jedná se tam o takovou eh, setrvačnost, neustále se porušují lidská práva a bezpečnostní složky také sami porušují lidská práva. Tyto problémy se velmi zhoršily v provincii Amba, kde se hodně protestovalo, kde sunická populace protestovala proti vládním politikám, vyústilo to eh, v opravdu tvrdé ozbrojené střetnutí mezi eh, šíitskými složkami a místními kmeny. A tím ISIS měla příležitost eh, usídlit se v tomto regionu. V červnu jsme byli svědky velké ofenzívy Mezinárodní společenství na to vůbec nebylo připraveno. Překvapilo je to. Všichni náboženští a političtí lídři v Iráku sdílejí zodpovědnost za to, že je třeba řešit příčiny tohoto napětí. Irácká vláda především teď musí sehrát roli prostředníka, aby se zabránilo excesům, a to jak pokud jde o slova, tak pokud jde o činy. Bezpečnostní podmínky jsou opravdu dramatické, jsou zde i dramatické humanitární problémy. Dva miliony Iráčanů museli uprchnout ze svých domovů. Evropská unie si dělá velké starosti o vývoj v této oblasti, o vývoj humanitární krize. Dochází tam k velkému internímu exodu civilního obyvatelstva, které prchá před eh, bojujícími složkami. Zatím máme 12 milionů eur na operace humanitární pomoci. Jedná se o prostředky, které jsou určeny pro syrské uprchlíky a eh, irácké vnitřně přesídlené osoby. Evropská unie koordinuje také své působení s dalšími dárci, mezinárodními agenturami a tak dále. A já vítám úsilí mezinárodních agentur a také Evropské unie v těch velmi obtížných místních podmínkách. Je pravda, že ti, ty přesídlené osoby jsou rozmístěny po celém iráckém území. Máme aktuálně informace o vývoji na tomto území a tyto podpůrné akce měníme podle toho, co se děje v terénu. Důsledkem nebo dalším důsledkem této krize je také zhoršení situace v Kurdistánu. Irácký Kurdistán v uplynulých týdnech jednostranně prohlásil, že na podzim chce uspořádat referendum o nezávislosti. Irácký Kurdistán je model stability v celém regionu a byl zásadním partnerem mezinárodních organizací. V reakci na humanitární krize v Iráku je třeba odměnit a podpořit tuto spolupráci. Nicméně si myslíme, že jednostrané úsilí o nezávislost nám nepomůže vyřešit situaci v Iráku. Hrozí, že to naopak bude problém pro Kurdistán jako takový. Vyzvali jsme všechny zúčastněné strany, aby hledali řešení těchto i jiných problémů irácké ústavě. Pokud bude irácká ústava plně uplatňována, tak může přinést odpovědi na celou řadu kurdských požadavků. Ta transformace, která byla zahájena v Iráku před více než deseti lety a vždycky se těšila podpoře Evropské unie, je obtížným procesem. I když v uplynulých letech docházelo k různým bojům, tak Irák už tedy směřoval k míru a ke stabilitě, ale situace se zhoršila, i když zde máme určité pozitivní signály. Volby z 30. dubna eh, byly velmi úspěšné, bylo tam více než 60 lidí, kteří se zúčastnili, i když zde byly bezpečnostní problémy. Evropská unie vyslala volební misi pozorovací misi do Iráku a podle závěru těchto odborníků i přes určité problémy, především kvůli tomu, že řada sunnických eh, voličů byla vyloučena z možnosti volit eh, kvůli problémům s násilím. Volby proběhly v podstatě uspokojivě. Účast těchto volbách, které se konaly několik týdnů před sunnickým povstáním, svědčí o tom, že irácká populace chce demokracii a chce bojovat za jednotný Irák. Volili umírněné politiky, po kterých chtějí, aby pokračovali zvolenou cestou. Po legislativních volbách 30. dubna se musí rychle sestavit nová vláda. A včera, 15. června, byl jmenován premiér. To byl krok správným směrem. A teď je třeba jmenovat také prezidenta republiky, který tedy eh, pověří někoho sestavením vlády. Nová vláda bude muset usilovat o dialog se všemi komunitami, které tvoří. Irák, včetně sunnické komunity, která je ze současného národního politického procesu vyloučena a to právě vedlo k tomu povstání. Bez efektivního dialogu Irák nepůjde cestou směrem ke smíření. Vysoká představitelka Kety Ashton několikrát říkala, že řešení irácké krize jde především cestou politického řešení, které musí položit základy také řešení bezpečnostních problémů. Je poměrně pravděpodobné, že příliš tvrdá bezpečnostní opatření budou ještě působit další spory mezi sektami a působit další utrpení irácké populace. Evropská unie je připravena zasáhnout, aby usnadnila politický dialog, který půjde ruku v ruce s akcemi našich mezinárodních partnerů. Přes závažnost situace v terénu Evropská unie i nadále poskytuje podporu a pomoc Iráku všude, kde je to možné, především tedy pokud jde o plánování a uplatňování rozvojové pomoci. Je to znamení, že Evropská unie se angažuje v Iráku dlouhodobě a její působení je součástí akcí, které mají za cíl aby Irák byl udržitelným státem a aby poskytoval své populaci základní služby. Naše pomoc bude zahrnovat další podporu opatření na vytvoření právního státu, aby se uplatňovaly také doporučení misí Eurojust a Evropská unie také uvažuje o možné podpoře protiteroristických akcí. Boj proti terorismu v Iráku musí dodržovat principy lidských práv a mezinárodního práva. Evropská unie musí dohlížet na to, aby nebyla porušována lidská práva, aby to nebyla ta nezbytná daň za bezpečnost. Evropská unie také usiluje o větší spolupráci, aby se vyřešila problematika zahraničních bojovníků v Iráku. A na závěr, vážený pane předsedo, vážení kolegové, Evropská unie usiluje také o další spolupráci v tomto regionu a při této příležitosti bych rád vyzval členské státy, které to zatím ještě neučinili, aby co nejrychleji dokončili proces ratifikace dohody o partnerství s Irákem. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Dalavedova, zahajuji rozpravu. Jako první má slovo Arno Danjon, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Budíme se trochu pozdě a je to bolestné probuzení muselo dojít k takovému velkému, rychlému postupu džihadistů, abychom si uvědomili, jak velká politická a vojenská katastrofa v Iráku řádí. Ta velká chyba, která byla spáchána v roce 2003, když američani napadli Irák, to je jen tedy historická záležitost a když na to budeme odkazovat, tak tím dnes mnoho nevyřešíme, protože od té doby se odehrála spousta věcí. Od roku 2011 jsme se zaměřovali na chaos v Sýrii a tím se trošičku zatlačila do pozadí situace v Iráku. Dnes je opravdu zjednodušující to, co se zde říká, že to zhoršení situace v Iráku je pouze důsledkem občanské války v Syrii. Nezapomínejme, že Fallujah byla před více než šesti měsíci dobyta džihadisty. Islámská armáda má své hluboké kořeny v Iráku a její hlavní představitelé jsou většinou Iráčané. Tito džihadisté využívají sektářství, sektářství irácké vlády která sunnické kmeny, které v letech 2006 a 2007 podporovaly vládu, vrhla do náruče džihadistů. Irácká armáda je už roky trénována a naopak eh, dochází k velkému nárůstu terorismu v tomto regionu. Evropané si dnes musí položit otázku, zda podporovat eh, nebo jak podporovat irácké orgány. Nesmí se jednat o nepod, bezpodmínečnou podporu, musí se jednat o dialog eh, celé společnosti v Iráku. Musíme volit řešení, která budou hájet územní celistvost Iráku, a musíme si také položit eh, otázku těch pochybných vztahů mezi radikálních, radikálními sunistickými skupinami a určitými lídry eh, v zálivu, protože právě tyto svazky jsou ohrožující nejen pro tento region, ale pro eh, naše společenství, pro také naši společnost. Mary Narmuš, francouzský džihadista, který přišel z Iráku, se dopustil atentátu v Belgii. Na to nesmíme zapomínat. Připomeňme si oběti tohoto atentátu. Paní Anna Gomes, tři minuty, prosím. Irak décadas de e Irák se zotavuje s desetiletí okupace Sadámem a nelegální invaze Američanů. A nyní Eh, tam dochází k obrovskému násilí, teroristické eh, síly ISIS eh, přicházejí ze Sýrie, prohlašují islamský stát a útočí na veškeré moderní výdobytky v Iráku. Sektární politik vlády přispěly k rozkladu národní, vlády národní jednoty s odmítnutím, při odmítnutí legitimních požadavků sunnijské menšiny a dalších, um, podporování mezináboženských rivalit, krvavé represe protestů sunnické populace zbrojenými silami šítskými v provincii Janba uh, přispěly i tomu, aby ISIS získalo sílu mezi Tigrem a Eufratem. No, Maliký má velkou odpovědnost, již ztratil kredibilitu a podporu svých vlastních šítů. Nová eh, teda, eh, přechodná vláda je nutná, jinak Irák eh, nepřejde k právnímu státu. Všichni aktéři regionální, národní, včetně USA, Evropské unie, musí podporovat stabilní, jednotný Irák. Volby by mohly vést k, k vládě národní spásy, včetně hlavních zástupců menšin s, o, s cílem národního usmíření a poskytování základních služeb. Evropská unie nemůže nadále se politicky stahovat z regionu, musí se na tento uh, konflikt e, dívat s nabídkou pomoci, musí spolupracovat s Iránem, s Saudskou Arábií, ukončit tuto válku Syrii i Iráku. Uh, je třeba podpořit smíření mezi sunity a šíity. Turecko se toho musí účastnit společně s dalšími regionálními mocnostmi. Já e, souhlasím s panem Danšanem, že země Brzkého zálivu se musí účastnit, aby aby nepodporovali dále ekonomicky válku. Evropská unie musí dát více humanitární polici tisícům vyhnanců a uprchlíků. Musí dojít k dohodě v rámci eh, dohodě o spolupráci s Irákem mm, o boji proti terorismu a zachování principů právního státu. Je, není překvapivé, že Kurdistán se eh, chce eh, ode všeho odstřihnout, zůstává příkladem mm, vyrovnaného rozvoje zemi, Iniciativa eh, pro referendum o nezávislosti je pochopitelná vzhledem k tomu, co se děje dá Bagdátu, ale jednostrané hnutí, když mírové nepřispěje ke stabilizaci Iráku a může Kurdistán ještě ohrozit. Je stále možné hledat alternativní eh, ústavní řešení pro Kurdistán, který by byl i nadále součástí Iráku a Mm, v poslední řadě, pane předsedo, válka v Syrii a e, hrozba rozpadu v Iráku e, znamená, že musíme občanům říci, že bezpečnost Evropy je ohrožena také. Eh, Evrop, lidé eh, bojují tam eh, občané evropského původu. My musíme zajistit, aby naše bezpečnostní informační služby zabránily opakováním tragédie, jako ta v Židovském muzeu v Bruselu. Paní Gomez, máte modrou kartu, přijmete ji? Ten Šokra, 30 sekund. Pane předsedo, dámy a pánové, chtěl jsem jen upozornit toto schromáždění na paradoxy, o kterých se zmínila paní Gomáš a pan Danžán. Na jedné straně pláčou nad eh, důsledky intervence v Iráku, která vedla k vyhrocení vztahu mezi šíty a sunity, ale podpořili vojenský zásah v Libii, který vedl ke stejným dopadům k rozpadu země na jednotlivé kmeny. Takže je třeba, abyste byli důslední. Předseda, připomínám, abyste položil otázku. Nemáte zde vystupovat. Il microfono, prego. Nemáte pravdu, tyto dvě situace nemůžeme porovnávat, i když některé prvky jsou tam společné. Já jsem byla v Libyi v Bengázi během války a viděla jsem, že mezinárodní intervence pouze podpořila libyjský lid, který bojoval proti diktátorovi. My jsme o tom vůbec nic nevěděli, někteří se s ním dokonce paktovali, takže to vůbec není srovnatelná situace. Děkuji. Pan Charles Stanok, dvě minuty třicet, prosím. Pane předsedo, Jan Maleky předsedal vládě od té doby, co se stal premiérem v roce 2006. Využíval sektářského náboženského napětí ve prospěch dříve marginalizované podle zabátyského režimu většinové šítské populace. Jeho režim, který má parlamentní většinu od uh, voleb v v Dubnu. Bohužel byl podpořen Iránem součástí v rámci jejich hegemonických aspirací. Eh, Suníští arabové eh, v důsledku toho čelí diskriminaci. Tisíce civilistů bylo zabito především v provincii Alamba eh, ve jménu války proti teroristickým džihadistům spojeným s ISIS. Bagdád Mm, by přiměl zoufalou sunnickou komunitu eh, uzavření aliance s ISIS, aby mohli bojovat proti vládním silám. Mezitím autonomní region Kurdistánu eh, jde svojí cestou směrem demokracie a prosperitě. Máme tam teď tři různé entity, které ohrozují ter- eh, teritoriální integritu Iráku je tam plodná půda džihádského terorismu, který se, který se přesouvá v konfliktu sousední Syrii. Bohužel je to financováno mm, státy Perskému zálivu a je mm, jsou vojensky vybavení, ale to se musí zastavit. Mm, nyní byl vyhlášen islámský kalif, chalifát a eh, je tam uvalena eh, barbarská forma zákona šaria. Ehm, stovky občanů EU, včetně občanů Británie, vstoupili, se, se, se účastní této války a představují pak závažnou bezpečnostní hrozbu, když se vrátí do svých zemích. Řešení se musí najít rychle. Musíme hledat regionální mezinárodní síly, které mohou eh, pomoci. Ehm, statečná kurdská armáda byla velmi úspěšná v ehm, při získávání kontroly nad ropnými poli, které v minulosti měly ISIS a zabezpečování hranic a ochraně křesťanských menšin. Kurdistan um, vyhlásil jednostranně referendum o nezávislosti, což je pochopitelné. A e, západní síly jim to evropské síly jim to slíbily již v roce 1920 a nyní se to možná stane nevyhnutelnou re- realitou. Děkuji. Děkuji, pane Tanoku. Je zde pro vás modrá karta. Přijímáte ji? Musíte říct, zda ji přijímáte. Ne, nezáleží na tom, od koho je otázka. Přistupujete na ně? od pana Jonathana Arno. Prosím. No, questo è il regolamento. Mi... Ne, takový jednací řád, je mi líto. Když um, britská vláda podnikla kroky, aby byl uh, odstraněn sedamský Hussein, tak nám nejprve bylo řečeno, že tam jsou zbraně hromadného ničení, pak terorismus, pak že se to dělá pro irácký lid. Souhlasíte s tím, že to bylo špatně promyšlené ze strany Blairovy vlády? Uh, a souhlasíte s tím, že vojenská intervence nikdy neměla proběhnout? Nikdy by neměla proběhnout, pokud není jasně definovaný vojenský cíl? Já bych souhlasil s tím, že Blairova vláda v té době byla poněkud eh, šetřila pravdou. A mm, já, lidé jako já, kteří válku podpořili, kdybychom věděli tehdy, co víme teď, tak bychom k tomu přistupovali jinak. Ale upřímně řečeno, eh, intervence v Iráku měla být humanitární a bohužel deset let později vedla k chaosu a eh, zbytečnému vraždění. Pane Tanoko, akceptujete další otázku? Poprvé za 15 let mi předseda neříká, od koho tu otázku máme. Já chci vědět, kdo se mě na to chce zeptat. Já vám radím, podívejte se do jednacího řádu. Přijímáte otázku nebo ne? Já si pořád myslím. Já stále v principu opakuji, že jste první předseda, který neodpověděl na otázku, kdo se ptá. Takže nepřijímáte otázku. Dobře, jdeme dále. Slovo má paní Šáke na dvě minuty. Děkuji, pane předsedající eh, komisaři, vážení kolegové. Události v Iráku a na celém středním východě jsou velice znepokojivé, ale ta situace nespadla jen tak z nebe. Eh, islámský stát eh, rostl během válečné Sýrie a také v některých státech Perského zálivu. A to v klimatu sektářské politiky, kterou podporovaly e, irácké vlády a nezohledňovaly tak plurální charakter země. E, poválečná stabilita v Iráku až další problémy sociální a e, politické povahy vedly k velice vyhrocenému scénáři, který zažíváme teď. Nelegitimní nároky islámského chalifátu masové popravy a právo šaria, to vše je proti obecn, všeobecným lidským právům a musí to okamžitě skončit. Musíme však také nahlížet na islámský stát realisticky a nedávat mu větší váhu, než je e, adekvátní. Potřebujeme politické řešení celé situace v Iráku a musíme respektovat suverenitu Iráku. E, volání Kurdů po nezávislosti je pochopitelné, ale zároveň by to mohlo teoreticky vést k ještě výbučnější situaci, která neprospěje vůbec nikomu. Víme, že islámský stát má mnoho evropských bojovníků a to nebezpečí, které tito bojovníci budou představovat, až se vrátí do naší společnosti, bychom neměli podceňovat. E, potřebujeme spolupráci mezi členskými státy a jasnou bezpečnostní strategii spolu s dalšími opatřeními, e, které by zabránily těmto pomíleným ideologiím e, pokračovat v džihádu také tady. Musíme také pokračovat ve spolupráci s Tureckem skrz které mnoho těchto lidí vstupuje do Sýrie a do Iráku. A také potřebujeme, chceme-li udržitelnější řešení na Středním východě, musí proběhnout nějaké hovory, které by zahrnovaly také Islámskou republiku Irán a e, Saudskou Arábii, které prostřednictvím různých prostředníků chrání e, nebo tento nebezpečný stav v regionu. Děkuji. Je zde pro vás otázka, paní Šáke, přijímáte ji? Accetta una domanda? Přijímáte otázku modrou kartou, Prosím. Pokud nestisknete mikrofon, tak já vás neslyším. <laughs> Mr. President, thank you. My microphone was only... Pane předsedo, promiňte, já si teprve teď zapínám mikrofon a velice ráda bych si vyslechla, kdo pokládá otázku a vyslechnu otázku. Pan Eterič, prosím. Question. Um, what I wonder... Mě by velice zajímalo, eh, co mi řeknete na toto. Souhlasíte s tím, že nejlepší způsob, jak zastavit další problémy eh, tohoto typu, je zajistit, aby EU a její státy už neintervenovaly v rámci své zahraniční politiky tam, kde to páchá škodu, eh, v zemích, kde nemají tyto síly vůbec co dělat. Nejlepší je nevysílat vůbec žádné vojáky do těchto míst, pokud proto není opravdu velmi pádný důvod. Eh, já se obávám, vážený kolego, že svět není černobílý a že neexistuje eh, žádné jednorázové, žádný jednorázový postup pro Evropu. Ta by měla být silným globálním hráčem, eh, aby se mohla zasazovat v případech porušování lidských práv nebo v případě jiných krizí, jaké probíhají na Středním východě právě teď. A myslím si, že Evropská unie by se měla více ujmout vedoucí pozice prostřednictvím diplomacie a spolupráce s partnery, jako je Turecko, aby zastavila to šíření násilného extremismu a nebo také e, rekrutování bojovníků z našich zemí, kteří potom putují do Syrie skrz Turecko. Takže e, my bohužel víme, že svět někdy e, nevyžaduje pouze měkkou sílu, ale i tvrdou sílu. Děkuji. Slovo má pan Kouzo Permuj na minutu 30. Děkuji, pane předsedo. Milovníkům beztrestnosti se nelíbí paměť. Ovšem my paměť máme a víme, že současná situace v Iráku není přírodní katastrofou. Eh, začínala už na sametu na Azorských ostrovech. Tam eh, vlastně různé lži otevřely cestu první genocidě 21. století. Už je tam více než milion mrtvých. Dureo Barroso, bývalý eh, komisař nebo tedy předseda komise tam fungoval jako majordomus. Já nechci, aby ho postihla nebo dostihla pomsta, ale bylo by důležité, aby ho dostihla mezinárodní eh, spravedlnost, aby byli potrestáni ti, kteří zahájili eh, tuto okupaci. Dnes zde máme destabilizovanou a rozbitou zemi, máme zde etnické kvóty, je sektářský přístup. Jasným příkladem je současná vláda, která využívá národní armády jako milici Například v roce 2011, když vyslala proti protestujícím, musíme odsoudit jakoukoliv intervenci, tu vzdálenou, mezinárodní, i těch integristických teroristů v Libii nebo v Sýrii. Evropská unie má příležitost zahájit novou eh, zahraniční politiku, zorganizovat eh, konferenci v rámci OSN za účasti arabských eh, států a sousedních států, aby Iráčané měli novou ústavu, všichni Iráčané, bez etnických nebo sektářských rozdílů, aby všichni mohli rozhodovat o své budoucnosti, o budoucnosti země a o budoucnosti svých přírodních zdrojů, které, připomínám, patří jenom jim. Pouze tak bude možno dosáhnout míru. Děkuji. Pane Kouzoper, můj je zde pro vás modrá karta. Přijímáte otázku? Přijímám. Otázka Ani Gomeš, prosím. Kolego Kousu, když zmiňujete paměť, proč se vracíte pouze k roku 2003, k rámci, který já jsem odsoudila? Proč se nevrátíte ještě více dozadu do času Sadama Husajna, nebo si myslíte, že to byl nějaký demokrat a ne utlačovatel iráckého lidu? I to hodně souvisí s tím, co se děje dnes, s tím sektářstvím a s tím násilím, nejen z vnějšku, ale i zevnitř. Prosím, odpovězte. Ano? Váš problém je, že máte velmi selektivní paměť. Já ne. Já si pamatuju i imperialismus, britský imperialismus. Problém této zóny spočívá v koloniálním rozdělení. A to, o čem hovořím, je důsledkem události z roku 2003 i z toho, co se stalo předtím. Já nemám tu selektivní paměť jako vy, abych teď hovořil o Saddamu Husajnovi. Máme více než 100 tisíc lidí, našich spoluobčanů, kteří padli v Iráku a my na ně nezapomeneme, i když vy byste ráda třeba, abychom zapomněli. Děkuji. A nyní má slovo pan Schmidt. Dvě minuty třicet, prosím. Uh, uh, uh, Pane předsedo, děkuji jako mnozí kolegové. Mm, pociťuji um, emoce, když mluvíme o Iráku. Já si pamatuju, jak se v, v Glasgowě byl, probíhaly protesty proti invazi um, Iráku. Uh, od té doby, od této hloupého činu uh, uplynulo, eh, se dostali do situace, kdy máme 1,4 milionů uprchlíků, 1,5 milionů lidí potřebuje nutně humanitární pomoc. Ta, to tragédie skutečně paralizuje eh, ve své složitosti. Ehm, když si všem připomeneme, jak jsme se tam dostali, a mm, měli bychom eh, všechny povolat k odpovědnosti, ta, současně bychom měli hledat cestu, jak eh, se dostat z této noční můry. A tady je nutné zmínit tři věci role Kurdů, Iránu a Saudské Arabie a mm, Perského zálivu. Já mm, podporuji zbytek eh, té rezoluce a um, pře, straně spolupráce mezi eh, frakcem bod udůvodnění F um, bereme na vědomí uh, kroky uh, ke vlády, nekritizujeme uh, je, to je, myslím, hodná volba, je to reálné i pragmatické podůvodnění G. Uznáváme omezený úspěch Kurdů a poskytování útočiště mm, mm, mnoha uprchlíkům bod 11 rezoluce, kde vzpomínáme vlastní principy, že každá ústavní změna eh, by měla respektovat, měl by inkluzivní proces eh, respektování práv nekurdských menšin. To také bude vyžadovat podporu z naší strany. K role Iránu a Saudské Arabie a ehm, státu Perského zálivu, body 8 až 9, Eh, tady mezinárodní komunita by měly umožnit eh, regionální dialog a mm, sousedé Iráku by neměli považovat jako za vnější strany, ale jako aktéry tohoto konfliktu, kteří musí být součástí řešení. Nemůžeme uniknout eh, své roli v tom, jak se Irák dostal tam, kam je, ale měli bychom jim pomoci nést to a pomoci jim dostat se pryč z této noční můry. Děkuji Eh, poslanec Káver. Pane předsedo, Irák nese ovoce eh, chybně promyslené intervence západních států. To byl skandál. Eh, mm, mm, mm, my jsme vlastně píchali do vosího hnízda a, až pa, a pak došlo ke změně režimu. Uh, Saddam mův přístup k menšinám eh, byl neakceptovatelný. Nicméně druhá eh, válka v zálivu nebyla tedy byla příprav na vítězství, ale nikoli na život po tomto vítězství. Ano, eh, diktátor musel být odstraněn, ale pak došlo k největšímu selhání zahraniční politiky. Americké rozhodnutí demontovat iráckou armádu po pádu Sadáma. Ehm, armáda ehm, s velkými zkušenosti byla ehm, vytlačena na okraj. Za krátkou dobu to vedlo k zrodu milic a e, krvavých e, bojůvek. To, e, Irácký premiér, jehož role měl být sjednotit Irák, dosáhl pravého opaku a Maliki eh, se ukázal jako naprosto nevhodný. A je to skutečně velká chyba na straně západních lídrů. Irák je na hranici rozpadu. Al-Maliki ignoruje sunity a eh, kurdy. Svět přitom se může jenom modlit. 15 1500 ehm, britských muslimů bojovalo pro ISIS. Ehm, díky otevřeným hranicím se mohou ehm, kdekoliv v Evropě usadit a vést teroristické kampaně. Jako minulý rok mm, padaly stížnosti o na sbírání dat pasažérů které by se přitom mohly využít na eh, zjišťování rizik. Ehm, spousta peněz se dostává do Iráku a takto jsou tyto teroristické skupiny velmi bohaté. Tento konflikt destabilizuje celý region a celý svět. Musí to být varováním pro nás všechny. Když eh, se musí rozhodnout, tak se musí rozhodnout tak, aby tam bylo co nejvíce vstupu z celého regionu a Mm, v rámci OSN. Ehm, Irák se dostal eh, Irák, eh, svět se stal mnohem nebezpečnějším místem v důsledku chyb z minulosti. Ehm, britští vojáci, ehm, mnozí obětovali životy a utr- mnozí utrpěli eh, zranění a šrámy, které ponesou po zbytek života a já jim chci vzdát hold. Ani já, ani moje strana si nepřeje uh, Um, aby byla prolita jediná kapka britské krve v Iráku nebo v Syrii. Děkuji vám. Děkuji, slovo má Mario Borgecio na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Veliká rychlost, eh, s níž eh, tento 15 tisícový oddíl dobil eh, velkou část Iráku, by měl udělat velký dojem na nás, na všechny, kteří si děláme eh, starosti o osu této části světa. Je to jasné eh, selhání Obamovy politiky boje proti terorismu. Zaměřovala se pouze na Al-Kaidu a zapomněla na další složky extremismu a fundamentalismu. Tam je spousta různých organizací, které je těžko kontrolovat. A v jejich rámci máme dva nebo tři tisíce bojovníků, kteří se narodili v Evropě nebo jsou pořád ještě evropskými občany. Vrátí se do svých eh, domovů, budou žít mezi námi, možná už teď mezi námi jsou a jsou připraveni jednat způsobem, jaký jsme viděli. A to by nás mělo opravdu vystrašit a donutit k jednání. Mělo by to vystrašit i Evropu. Evropa se ovšem k tomu staví zatím trochu pasivně. Chalif al-Baghdadi je obrovskou hrozbou pro křesťanskou Evropu a on hovořil opravdu velmi agresivně. Jeho slova se týkají všech muslimů, které vyzývá k tomu, aby se aktivně účastnili džihádu. Je zde i náboženský odkaz na dobytí Říma, která je, který je vnímán jako geopolitický a geografický symbol křesťanství a dědiců křížových výprav. A je to velmi jasný signál. Evropa se nemůže tvářit, jako že tomu nerozumí. Tam už nejsou žádné územní limity. Považují celý svět za své území, které chtějí dobít. Jak eh, nereagovat, jak nepochopit, že stojíme před výzvou tohoto druhu. Děkuji. A nyní má slovo pan Tunekelem na dvě minuty, prosím. Irák Irák nyní čelí existenční krizi a e, jeho územní celistvost je ohrožena. Otázka je, e, jak se mohlo stát, že některé teroristické skupiny dokázaly ovládnout e, veliké části takto velké země za několik týdnů. Podle mě tato možnost spočívá v chování irácké vlády. Vláda al-Malikiho selhala při eh, budování koalice, která by zahrnovala všechny eh, části irácké společnosti. Eh, místo toho došlo k marginalizaci sunnické komunity a iráckých kurdů a e, vláda se spoléhá čím dál více na podporu Iránu. Výsledkem toho je, že e, Malikýho vláda velice e, oslabila, její podpora velice oslabila na severu země. A to bylo také motivací pro teroristy. Podle mě řešením je utvořit novou vládu národního usmíření, která by spolupracovala s umírněnými sunity i kurdskými vedoucími. Evropská unie by měla vyvíjet tlak na tamní politické síly a Vyzýváme také Evropskou komisi, aby poskytla více humanitární pomoci eh, protože dnes máme skoro 2 miliony eh, vnitřně vysídlených osob. Přes půl milionu uprchlíků eh, odešlo z Mosulu a z nich 86 eh, potřebuje akutně bydlení a další životní nutnosti. A zvláště kurdské úřady, které budou muset přijímat tyto uprchlíky, potřebují pomoc. A konečně mně velice leží na srdci osud křesťanské komunity v Iráku. Jejíž počet se snížil za devět let o dvě třetiny. Více než 300 tisíc eh, křesťanů je neustále vystavováno persekucím ale křesťané se neuchylují k násilí. Ti jsou zásadní pro obnovení dialogu, znovu vybudování mostu ke, konč, ke konci konfliktu. Je potřeba e, poskytovat zdravotní e, péči a to křesťané dělají a plní tuto roli v této rozpadající se společnosti a je v našem společném zájmu jim pomáhat. Děkuji. Děkuji, pane Kelame. Přijímáte modrou kartu? Pane Kelame, přijímáte modrou kartu? Výborně. Slovo má Eduard Ferran, 30 vteřin. Děkuji vám za vaše vystoupení. Ano, nejen sunité a šíité žijí v Iráku. Jsou tam i křesťané, zapomenutí křesťané, kteří jsou buď utlačováni anebo jsou popravováni. Neříkají nic, protože je nepodporuje někdo v Bruselu. A moje otázka je jednoduchá. Mají křesťané ještě dnes právo bydlet a žít na Blízkém východě? Thank you very much. Děkuji za tuto otázku. Ale to je přesně i moje otázka. Já si myslím, že my sdílíme tuto obavu. Osud křesťanů na Středním východě zatím ještě není rozhodnutý. Děkuji. Děkuji. Slovo má Richard Howitt na tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl vyjádřit značné obavy eh, ohledně eskalace násilí a zhoršení situace v Iráku. Eh, podle eh, odhadu US, OSN je v Iráku asi 1,2 milionu vnitřně vysídlených lidí na severním Iráku a k tomu na to má, nemůže stačit těch 7 milionů euro, které Evropská komise vyčlenila na humanitární pomoc Eh, na, eh, islámský stát eh, například vraždí lidi na cestě do práce, to se děje každý den. A já vyzývám k respektu lidských práv a mezinárodního humanitárního práva. Podle zprávy Human Rights Watch z 12. července e, irácké síly e, také nezákonně popravují, e, popravili už 255 osob jakožto akt pomsty a tato úmrtí musí přestat. Evropska, Evropa nemůže sama podporovat demokracii a lidská práva v Iráku a potom nezasáhnout v případě takovéto velké hrozby kterou představuje selhání státu v tomto regionu. Můžeme dlouho debatovat o příčinách této krize, ale dá se říci, že sunnitská menšina v Iráku si nepřipadala dostatečně zastoupena. Nový sunnitský předseda parlamentu, eh, pan Džaburi, eh, se bude snažit zmírnit eh, tamní napětí. A pokud jde o kurdské politickou otázku, tak nemůžeme si nevšímat eh, toho napětí mezi Bagdádem a Kurdy, eh, které vedlo k bojkotu eh, irácké vlády poté, co Malíky prohlásil, že Kurdistán přechovává teroristy. Konflikt v Iráku vyhnal z domovů stovky tisíc lidí do okolních států, ale v poslední době byl obnoven přístup k, k, nebrit, kurdských Iráků, Iráčanů. Eh, kurdská eh, politická eh, a občanská práva nakazují na, na, umožnit přístup těmto lidem a vést dialog k Irát, s iráckou vládou. Eh, Iráčané, si, miliony Iráčanů si zvolili al-Malikiho za svého vůdce. Nicméně jeho selhání představuje značné nebezpečí pro budoucnost Iráku. A je správné, že Evropský parlament nyní vyzývá iráckou vládu, aby se soustředila na jednotu a že naléhá na všechny lídry, zejména pre premiéra, aby byla vytvořena vláda, která odráží e, celou různorodost irácké populace. A e, konečně, pokud jde o nárůst e, islámského státu, tak já volám po regionálním dialogu, který by zahrnoval i Irán a Saudskou Arábii. A tak, abychom mohli podporovat demokracii, lidská práva a právní stát. Děkuji na minutu 30, má slovo pan Belder. Děkuji, paní předsedkyně. V usnesení, které máme před sebou, se vůbec nic neříká o roli kandidátské země Turecka v irácké situaci. A já bych eh, rád slyšel reakci rady, protože Turecko spolufinancuje chalifát, protože nakupuje jejich ropu. A ISIS 12. června obsadil Al-Kadanu a Kurdistán je obvinuje z používání chemických zbraní proti Kurdům. Ví o tom rada, ví o těchto událostech a jak rada hodnotí tuto situaci? V Albutaře jsou chemické zbraně, které jsou v rukou islámského státu, Iráku a Levanty. Hovoří o tom Bagdád s Bruselem. Navíc usnesení hovoří o zvýšené pozornosti, kterou je třeba věnovat křesťanské menšině v Iránku. Je nutné, aby křesťané i nadále mohli žít v této zemi a mě by zajímalo, jaké iniciativy Evropa přijala nebo hodlá přijmout v tomto smyslu. Chci konkrétní kroky a nejen slova. Děkuji a pan Nart, minuta 30. Musíme se zeptat, proč ISIL byl schopen za několik dnů dobít téměř polovinu Iráku a proč talibánci byli schopni eh, najednou smést své odpůrce. Znamená to podporu civilního obyvatelstva, ať se nám to líbí nebo ne. Máme sektářskou vládu Nuriho al-Malikiho. Eh, Theodore Roosevelt, když hovořil o Somosovi v Nikaraguji, tak říkal, ano, Somosa to je bastard, ale je to náš bastard. Takže problém, který máme, je ten, že je zde takové riziko balkanizace, že hrozí, že se Irák se skutečně stane labirintem Blízkého východu. Neměli bychom se dívat do minulosti a na ty hříchy, které jsou evidentní, ale spíše do budoucnosti v Iráku musíme přestat hovořit o demokratických volbách. To je oxymoron, to je rozpor sám o sobě. My musíme žádat, aby zde existoval národní konsensus, aby se nadále podporovala ta fikce, což je vláda Nuriho al-Malikiho. La parole est à monsieur Golnisch pour deux minutes. Slovo má pan Golnisch na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Stejně jako před 40 lety v Indočíně, teď vidíme dopady brilantní americké politiky na Blízkém východě. Když hovořím o té brilantní politice, tak je to samozřejmě hořká ironie. Tato politika na Blízkém a Středním východě přinesla metodické a tvrdé rozbíjení jediné politické síly, která byla schopna postavit se radikálním islamistům. Arabský nacionalismus. Každý si musí pamatovat eh, ty státní lži o tom, že Irák byl zapojen do atentátu z 11. září, o tom, že mají zbraně hromadného ničení paměť je užitečná k tomu, abychom nedělali stejné chyby, stejné zločiny. Všichni si pamatujeme ty lži Bushe a Colina Powella. Ti tam vlastně říkali, že zde mají flakonek, který obsahoval vzorek té zbraně hromadného ničení a byla to jen barevná voda. Všichni samozřejmě víme, že Saddam Hussein nebyl demokrat, ale určitě to byl ochranitel různých komunit eh, včetně křesťanů kteří dnes jsou ohroženi vyhubením. hrozí že se země rozpadne na sunnitskou šíitskou kurdskou a že se zde objeví ještě radikálnější síla než al káida. bude to ta nová irácká eh, armáda natrénovaná američany to je jen taková chiméra. jediný způsob jak alespoň provizorně zastavit tuto situaci je opřít se o šíity a diskutovat s Iráčany, s nimiž Američané diskutovat nechtějí. To je taková politika strkání hlavy do písku. Slovo má paní Dalanga na dvě minuty, prosím. Met schaamte moet ik vaststellen dat er eigenlijk... Um, je to samozřejmě je e, nutné, abychom se probudili. E, nějaký šok e, byl útok na židovské muzeum v Bruselu. Já se domnívám, že mezinárodní společenství bylo velmi překvapeno tedy nebylo překvapeno vývojem v Iráku, to jsme věděli leta, co se děje, že křesťanská menšina uh, Eh, eh, která byla 5%, je jenom 1%. Je, a je velmi eh, tvrdě utlačována, to není překvapení, ale tento útok v Bruselu byl potřeba, abychom se probudili. Nyní je třeba humanitární podpora. I já vítám 5 milionů euro, který dodatečně jsou investovány do humanitární pomoci 12 milionů v letošní rok. Mm, kromě toho musíme hmm, Syrii v Iráku právě vývoj eh, ISIS eh, mm, sledovat a bránit mu. Je nutné, aby byl vytvořen registr Europolu, kde by všichni, kteří se vrací z Iráku, byli e, uvedeni na seznam. To musí být závazné a nedobrovolné. To musí, tady se musí přijmout konkrétní kroky. E, dále e, je třeba podporovat rozumné síly v té zemi. Milí kolegové, je také nutné, aby mm, náboženské, aby, aby byly osloveny náboženské menšiny, křesťanské společenství. To jsou jediní, kteří nechtějí uh, Eh, tu zemi rozdělovat. Pokud chceme dát zemi šanci, tak pak musíme podporovat tento vývoj i finančně. Eh, Evropa v Irsku to Evropa dělala, eh, Evropa léta. Prosím, jdeme tímto směrem, pokud chceme zemi dát šanci. Žil Parňo, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové v Iráku je třeba nutně a naléhavě jednat. Je tam nesnášenlivost, násilí. To je realita. Více než 50 iráckého území teď ovládá islámský stát. My musíme přinést humanitární a finanční podporu Iráku, ale musíme mít také politickou odvahu. Potřebujeme diplomatickou politiku Evropské unie, která bude jasná a jednoznačná. Tato politická odvaha nám musí umožnit jasně říci, i v našem usnesení, že naléhavě musíme nalézt politické řešení, aby vláda národní jednoty bez současného premiéra zajistil územní celistvost této země. A z tohoto hlediska je velmi důležité, aby to figurovalo eh, v našem usnesení, protože takto budeme jenom podněcovat eh, ten spor mezi sunity a šíty. Děkuji, pan Van Orden, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já bych chtěl nejprve se zamyslet nad tím, jaký je smysl toho, že poslanci tráví čas tím, že diskutují o tomto tématu, když nemáme nic nového, o čem bychom mohli diskutovat. Skutečnost je, že to, co si tady řekneme, bude mít velice malý efekt na situaci a dokonce tu ani není nikdo z komise, kdo by poslouchal, co říkáme. A přitom to jsou ti, kteří mají peníze na humanitární pomoc a další podobné věci. My diskutujeme o té situaci v době, kdy Sýrie je stále ještě v plamenech, kdy eh, Hamas už zase páchá teroristické útoky v Gáze eh, kdy Irán dále pokračuje se svým jaderným programem a eh, je to samozřejmě v zájmu naší demokracie a mírové, aby v, v Iráku vládl mír. My vynakládáme miliardy z Evropské unie na Irák, ale čtvrtina irácké populace přitom stále žije za méně než 2 dolary denně systémy vodovodů a kanalizace jsou v troskách a to navzdory značnému eh, mezinárodnímu eh, utrácení. A my samozřejmě nechceme, aby v regionu vznikl další teroristický stát. A eh, teď Bagdád ohrožuje, samotný Bagdád ohrožuje ta vraždící armáda ISIS. Nicméně poslední mezinárodní konference o Iráku se konala v roce 2003 Nemyslíte si, že je čas, aby spojené národy svolali další konferenci, která by stabilizovala politickou a ekonomickou situaci v Iráku, než se situace vymkne kontrole? A můžeme také přísněji hlídat, kam putují naše peníze? Děkuji. Slovo má paní Bilba Barandeka na minutu 30. Děkuji, paní předsedkyně. V Iráku je obrovský problém sociální spravedlnosti. To ničí životní perspektivy Iráčanů. Irák to je továrna na zoufalství a proto tam kvete extremismus. Strategické a ekonomické zájmy, které se koncentrují v této oblasti, se postarají o zbytek, protože Eh, tento region je opravdu výbušný a boje, sektářské násilí nám všechno umožňují prezentovat tuto krizi jako pouze vojenskou a náboženskou, ale je to mnohem hlubší krize. Musíme ji řešit od kořenu. Svoboda, rozvoj, rovnost, základní práva občanů, to je to nejdůležitější. A celistvost státu, když nenabízejí tyto tyto řešení, tyto věci, tak to je jen prázdné slovo. A je třeba tedy podpořit politické, sociální a ekonomické řešení iráckého problému. Podporuji kurdskou snahu o referendum tak jak je obsaženo také v usnesení pěti frakcí. Já doufám, že rychle vytvoří stabilní vládu, aby mohli proskoumat různá řešení na základě regionálního dialogu a my je musíme podporovat pomocí diplomatické a humanitární pomoci. Děkuji, pan Gřib, na dvě minuty. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Situace je vážná, jak říkal zástupce vysoké představitelky, když říkal, že islámský stát je cílem bojovníků, kteří teď bojují o islámský stát na území Iráku, ale jde tam také o lidská práva. Mnohem horší je totiž humanitární situace a ta situace nás právem znepokojuje, protože poslední Debatu o Iráku jsme vedli v únoru. A já jsem v té době hovořil o zhoršující se eh, vnitřní situaci, o ohrožení bezpečnosti, o ohrožení mezina, tedy eh, menšin, náboženských menšin, křesťanské menšiny a všech uprchlíků. Od té doby se situace několikanásobně zhoršila. Vztahy mezi centrální vládou a kurdskou autonomii se také zhoršily. Může se stát, že za chvíli budeme tedy svědky vzniku nového státu, Kurdistánu. To bychom určitě nechtěli a proto všechny tyto výzvy, které hovoří o podpoře kurdské autonomie, podle mě nejsou zcela na místě. Napětí mezi šítskou většinou a sunity, kteří nemají tak silné duchovní vůdce, samozřejmě souvisí ještě s disproporcí v populaci. Existuje zde reálná hrozba, že vypukne velká krize a povede k velké konfrontaci. O tom hovoří i iráčtí křesťanští biskupové, kteří říkají, že se snaží být takovými mosty mezi těmito dvěma částmi irácké společnosti, aby to nevedlo k nějakému vraždění, protože je to skutečně velmi reálné v tak napjatém místě, jako je Irák. Děkuji. Děkuji a na jednu minutu má slovo pan Zemke. Já děkuji. Ta diskuse se dnes odehrává ve zcela přelomovém okamžiku pro Irák. Irák se prostě rozpadá. Tvrdá kmenová a náboženská válka zde zuří opravdu eh, v plném, eh, je opravdu tedy v plném proudu. Na jedné straně eh, chalifát, pak jsou zde také kurdové. Já si myslím, že Evropská unie by se neměla vměšovat vojensky do těchto konfliktů a pokud jde o vojenské nástroje, tak by neměla podporovat žádnou stranu tohoto konfliktu. Naopak bychom měli vyvíjet mnohem větší tlak na iráckou vládu, a irácké úřady, aby budovali novou strukturu tohoto státu. Jde o to, aby tyto úřady braly v úvahu nejen zájmy šítů, ale také sunitu a kurdu. Myslím si, že tehdy by byla šance na mírové řešení tohoto konfliktu. Děkuji. Děkuji, slovo má na jednu minutu pan Čarněcký. Dámy a pánové, hlavním problémem Iráku je dnes pan Maliki, který se chová jako diktátor. Ten způsobil tu krizi současnou svými repres, represivními politikami, proti iráckým lidem, zejména proti sunitům, křesťanům a kurdům. Řešením je proto odstranit Malikyho, který je loutkou iránského režimu a vytvořit vládu národní jednoty. Měli bychom eh, zabránit eh, interferencím iránského režimu, protože to je zdroj problémů v celém regionu. Eh, já bych chtěl zdůraznit, že většina těch, kteří, těch kmenů, kteří se účastní irán, irácké iráckého povstání, eh, jako jsou eh, extremisté, eh, tak pro, tak bychom měli podporovat volání lidí po změně a vytvořit nějakou inkluzivní vládu. Pokud Malíky bude pokračovat v represích, tak to povede k dalším extrémům v této zemi. Slovo má pan Mian Mon na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Irák prožívá závažnou krizi. Včera byl zvolen nový předseda eh, komory poslanců. To je dobré, dobrá zpráva, ale nesmíme zapomínat na to, že zde hrozí riziko rozpadu kvůli zásahům islánského státu a různým územním bojům. Bylo dosaženo dohody, že eh, sněmovna zástupců si zvolí nového předsedy. To je z nového předsedu. To je tedy první krok správným směrem. Já doufám, že co nejdříve vznikne inkluzivní vláda, která bude zastupovat různé komunity v zemi, protože právě tato extrémní politická divize, politické rozdělení nahrává do karet, do karet těm, kteří chtějí Irák rozbít. Evropská unie musí podporovat eh, proces eh, inkluzivní politického sjednocování. Jak eh, říkala Rada, Rada ministru na svém zasedání 23. června. My nechceme, aby se země rozbila. Rozkvět nebo tedy vznik islámského státu v Iráku a, a v Sýrii hrozí tím, že destabilizuje celý region, protože tato území budou kontrolována různými uh, ozbrojenými skupinami. ISIS to není pouze ozbrojená skupina, to je skutečná teroristická armáda, která ohrožuje celý region a celý svět. Musíme pracovat se zeměmi v regionu, aby i nadále podporovali vnitřní celistvost a stabilitu státu. Příhraniční území mezi Irákem a Syrií se nesmějí stát Afganistánem 90. let. A nakonec, paní předsedkyně, chci upozornit na humanitární krizi, především na tragickou situaci těch vnitřně přesídlených osob. Jsou zde problémy s bezpečností, jak říkal kolega Kelam v uplynulých letech i křesťanská komunita velmi utrpěla. Je třeba přinášet humanitární pomoc. Pan Urtasun má modrou kartu. Přijímáte ji? Ano, takže prosím, pane Urtasune. Dvě velmi stručné otázky. Za prvé, mě by zajímalo, jakou zodpovědnost eh, podle vás má Jose Maria Asnar a myslí si PP i nadále, že to rozhodnutí z roku 2003 bylo správné? Já si myslím, že příčiny historických faktů jsou různé a ta intervence v Iráku se zakládala na faktech, které bohužel se později ukázaly jako neopodstatněné, nepodložené. Děkuji, slovo má pan Papadakis na jednu minutu. Situace v Iráku není pouze e, nebezpečná, ale je extrémně nebezpečná. Nejde jen o Irák, ale také o Sýrii, Egypt a Libii. E, ukázalo se, že politika, kterou jsme dosud provozovali, byla e, špatná a vedlo to k tomu, že opravdu přišla katastrofa. Existuje tam režim, který Eh, bohužel eh, byl destabilizován a arabské jaro se proměnilo v tvrdou arabskou zimu. V poslední době umírá mnoho lidí, a e, veškeré reformy směřují k potlačování e, lidských práv a e, odpověď musí být, musí být ze strany Evropské unie zcela jasná. Potřebujeme společnou evropskou zahraniční politiku, která by se opírala o činy a ne pouze o slova. Slovo má pan Zambacký na jednu minutu. Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми колеги! Pane předsedo, vážení kolegové, eh, ISIL eh, vyhlásil chalifát a tento chalifát má dosáhnout i na území Evropy. Eh, radikální islamisté jsou hlavní hrozbou pro naši civilizaci. Vyhlásili nám svatou válku a bude to válka o hodnoty. Eh, západní Balkán je ohrožen, protože tam existují početné muslimské komunity. My eh, věříme v mír, s našimi bratry, s bulharskými muslimy a nechceme konflikty tohoto typu. Vlajka kalifátu byla spatřena minulý týden ve Skopě během nějakých konfliktů a my toto v Evropě nechceme. ISIL hledá nové bojovníky na místech, jako je například Cardiff a ta nová vlna uprchlíků bude značnou zátěží pro bulharskou e, ekonomiku. E, my bychom měli přijmout usnesení a e, učinit opatření, abychom se nějak vypořádali s tou vlnou uprchlíků. Pan Adaktuson. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl na úvod vyjádřit svou podporu tomu návrhu usnesení, který, který dnes parlament má před sebou. Jedním z míst, které jsou v tom usnesení jmenovány, je asyrské město Karakoš, kde kostelní zvony vyzváněly na bohoslužbu už půl tisíciletí předtím, než křesťanství přišlo do mé země, do Švédska ale e, vyzvánění těchto zvonů v městě letošního 25. června signalizovalo něco úplně jiného než bohoslužbu. Šlo o zoufalé varování e, pro obyvatelstvo a pouze o několik dní později e, nezbyl ve městě jediný křesťan. Eh, rodiny, které žily v tomto městě po celé generace, eh, museli opustit všechno. Eh, zůstat nepřipadalo v úvahu, protože už se blížily popravčí patroly ISIS. V sousedním městě Mosulu kostelní zvony vůbec nevyzváněly následující neděli. Poprvé po 1600 letech se v městě nekonala nedělní bohoslužba. Paní předsedající, zprávy o krvavých sebevražedných atentátech proti eh, kostelům a o vraždění eh, křesťanů ze strany fanatických džihadistů. Takovýchto zpráv je čím dál více. A v takovéto situaci okolní svět nemůže zůstat pasivní. V krátkodobém horizontu je, třeba, je třeba zastavit eh, postup ISIS a za, ustavit vládu národní jednoty Eh, když před týdnem byla v Evropském parlamentu delegace iráckých církevních vůdců, tak zdůraznili potřebu demokratického vývoje a tady musí EU eh, e a členské státy přispět na pomoc. Situace si žádá, abychom poskytovali pomoc napříč politickým spektrem. Eh, to, to usnesení, které máme před sebou, je krok správným směrem, ale odsudek Evropského parlamentu nestačí. Celá Evropská unie, včetně Rady a vysoké představitel, vysoké vysokého představitele pro zahraniční politiku musí mít tuto otázku jako hlavní prioritu. Děkuji. Eh, Slovo má na jednu minutu pan Freund. Děkuji. Paní předsedkyně, bezpráví, nekompetentní vláda, nerespektování práv menšin. To všechno vedlo ke stávající situaci v Iráku. Jak už bylo zveřejněno v New York Times, eh, premiér Malaki Eh, sunnické Araby eh, tvrdě eh, týral a byli zatýkáni i popravováni. Mezinárodní společenství polovičetě tlačilo na šítskou vl, eh, vl, většinově šítskou vládu, aby byla více inkluzivní. Včera došlo k prohlášení, že Sunny byl jmenován předsedou iráckého parlamentu. Toto pravděpodobně málo eh, pomůže těm, mm, mm, nebo málo přispěje eh, k řešení těch situace těch sunnických bojovníků, kteří vyhlásili sunnický stát. Všechny tyto násilnosti se nakonec přesunou do Evropy. USA také nese vinu za situaci. Stejně i jako v konfliktu mezi Izraelem a Palestinou, um, pomoc ze strany Evropské unie je nutná. Na jednu minutu má slovo paní Fotiga. Děkuji, paní předsedkyně. Irák stojí na pokraji uh, vnitřní války a džihádská rebelie se blíží eh, k Bagdádu. Máme zde nekompetentní vládu premiéra Nuriho Malikiho. Ta situace vede k tomu, že obyvatelstvo velmi trpí, civilisté a křesťané velmi trpí. Potřebujeme koordinovanou akci mezinárodního společenství na podporu politického dialogu všech eh, skupin irácké společnosti, aby byla vytvořena vláda Národní jednoty a národního porozumění. Potřebujeme také humanitární akci. Děkuji. Děkuji. Na dvě minuty má slovo paní Gabriel. Doufám, že se mi nebude smát za to, jak vyslovuji bulharštinu. Vaše výslovnost bulharštiny je skvělá, paní předsedkyně. Děkuji. Situace v Iráku je velmi znepokojivá, to není žádná novinka. De facto eh, velká část iráckého území je okupována teroristickou skupinou. Důležité jsou tři body. Myslím si zaprvé, že je třeba potrhnout eh, zodpovědnost politického řešení a to je tedy eh, zodpovědnost politiků, kteří byli zvoleni 30. dubna. Musí na sebe vzít svou zodpovědnost vůči občanům, vůči svému státu. Irák eh, se nemůže znovu postavit na nohy bez eh, dialogu náboženského a politického. Druhý bod. Evropská unie i nadále musí poskytovat pomoc více než milionu vnitřně přesídlených osob a milionu a půl osob, které potřebují humanitární pomoc. Dnes je nutné, aby se to dělalo v koordinaci s OSN a také s cílem podpořit politický dialog v regionu. Můj třetí bod, který je podle mě nejdůležitější, nesmíme se omezovat na to, že budeme reagovat pouze na humanitární situaci. Regionálně dynamika situace v Iráku si také zaslouží naše pozornost. Expansionistické záměry této islámské skupiny jsou hrozbou nejen pro Irák a Sýrii, ale pro celý region až po Jordánsko. Musíme mít také na paměti regionální konflikt, o který jde, včetně rostoucího napětí mezi šity, sunity, urdy, kurdy a araby. Takováto situace by zcela ohrozila i Evropu. Musíme tedy jednat velmi rychle, na diplomatické úrovni, proč nesvolat konferenci na nejvyšší úrovni, abychom eh, mohli hovořit o tom, jak postupovat dále. Děkuji a nyní má slovo paní Piri na jednu minutu. Ontwikkelingen in Irak zijn zeer zorgwekkend en vragen om internationale aanpak. Het aanhoudend geweld. Vývoj v Iráku je velice znepokojivý a je potřeba postupovat na mezinárodní úrovni. V zemi je okolo 1,2 milionů vnitřně vysídlených lidí, panuje humanitární krize a Evropská unie mus, do Evropské unie putují strašlivé informace z území ovládaného ISIS, to platí pro celý region. Proto je důležité, aby e, irácká vláda spolupracovala s různými skupiny e, obyvatel a aby vytvořila nějaký program. A první, by, první krokem bylo jmenování sunnického předsedy parlamentu. A tato krize má přímý vliv i na situaci v evropských zemích. E, síly, jako je islámský stát, Eh, oslovují i mladé eh, Evropany a je potřeba lepší spolupráce a boj, v boji proti radikalizaci a také je potřeba pozorovat ty navrátivší se džihadisty do evropských zemí. Paní Manescu, dvě minuty. Ultima perioadă am asistat la o înrăutățire semnificativă. Byli svědkem zhoršení situace v Iráku s násilnými útoky proti iránským občanům, obětem terorismu, bohužel. Iránská vláda se ukázala být neschopná eh, bránit své občany proti teroristickým činům. Eh, podpora mm, zahraničních eh, spojenců EU a dalších bude mít dopad pouze pokud iráčtí vůdci se budou účastnit stabilizace v zemi. Nyní je obtížné přehlížet skutečnost, že hlavní problém je eh, vláda vedená premiérem Malikem, která stále propaguje katastrofální politiku antagonizace různých etnických náboženských skupin, což podporuje násilí. EU má druh chce přispět k humanitární pomoci, podpořit i stabilitu Iráku. Je důležité projevit solidaritu s iránskými občany a podpořit Irák, aniž bychom zapomněli na to, že historie ukázala, že vojenské intervence často e, vytváří problémy. Jsme svědkem důležitého momentu pro Irák a pro celý region. Iráčtí vůdci musí chápat potřebu překonat náboženské rozdíly a zamyslet se nad společnou budoucností pro Irák. Mezinárodní společenství může přinést mír a stabilitu. Ehm, mm, vláda, kde pos, budou z jednoho stolu zasedačí i, té, i sunité, dialogem mohou e, vybudovat silný stát. Irák nyní potřebuje novou vládu, vládu vedenou novým premiérem který skutečně bude reprezentovat legitimní zájmy všech Iráčanů bez ohledu na jejich etnický původ a náboženství. Děkuji. Děkuji a nyní přistoupíme k části Catch the Eye. Mám pět přihlášených řečníků. Nejdříve pan Stylianides na jednu minutu. Thanks a lot, eh, Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych um, řekl něco jiného, ale Eh, co ale souvisí s naší diskusí. Alarmující situace v Iráku a na Středním východě by mohla znamenat obrovské geopolitické změny, včetně změn hranic. EU a mezinárodní společenství nebyly schopni Mm, v tomto regionu postupovat konstruktivně. Všechny tyto události by dále mohly mm, ohrozit evropskou bezpečnost a energetickou bezpečnost Evropy především. Je na čase znovu zvážit eh, dodávky energií pro Evropské unie je nutné hledat eh, stabilní energetické cesty ze stabilních zemí. Děkuji, že skončíte svůj příspěvek. Eh, využívání těchto zdrojů by prospělo našemu kontinentu a EU by mělo být, eh, jít v čele těchto snah. Děkuji, slovo má pan Ferreira na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Před osmi lety plukovníke Peters zveřejnil velmi zajímavou mapu. Byla to mapa Nového středního východu. Když se teď podíváme zpátky a podíváme se na to, co se odehrálo a odehrává, tak vše získává smysl, když se podíváme na tu mapu plukovníka Peterse. Balkanizace to je stará imperialistická technika, která rozbíjí státy, rozděluje národy, využívá také skupiny žoldnéřů. Také zde máme teroristickou armádu, která vyhlásila islámský stát a, a bojuje zbraněmi, které dostalo od státu NATO. Situace na Středním východě má dopad na všechny státy, které trpěly i s imperialistickými procesy v této oblasti, také na Sýrii, na Irán. To jsou důsledky těchto humanitárních dramat. Irák není tam, kde je, prostě náhodou. Pan Mikolášik? Eh, rád bych sa vyjadril aj ja k tejto. já bych se vyjádřil k této strašné situaci která je výbušná. jsme svědky hrubého porušování lidských práv. v severním iráku vznikl nový státní útvar chalifát v čele kterého je chalif který se řídí zákonem šaria nenávistným zabíjení tzv. nevěřících je pro mě šokující, že jsou dvě skutečnosti. Jednak se pustil do zabíjení vlastních bratrů Mohamedánů, kteří jsou ale jiného vyznání. Jedni jsou suniti, druzí jsou šíti a navzájem se nesnášejí. Je ale velmi alarmující, že tato situace točí i na postavení křesťanů, kteří žijou v regionu a v Iráku, 1700 let a nechtějí nikam odejít. A je naší povinností Evropské unie i tohoto parlamentu zastat se a efektivně pomáhat křesťanům. Ehm, už končím, je skandální, že rada je tady, ale komise ignorovala dnešní jednání. Děkuji, slovo má jedna minuto pan Efridge. Já eh, bych eh, chtěl apelovat na, opr- na opatrnost. Eh, chápu, že prvním instinktem je začít jednat, ale mnoho desetiletí situace na Středním východě stále, se stále zhoršovala kvůli západní intervenci. Moje země byla zahambena lži, který, lžemi, které vyškl Tony Blair on má krev na rukou, to jsou, eh, tyto, ty jeho lži jsou eh, hlavními důvody situace, ve které se nyní nalézáme. Prosím, poučte se z toho, to nemůžeme být světovou policií. Ano, pomožme, kde můžeme, ale prosím, v zájmu míru ne hledejme vždy eh, možnosti intervence. Někdy je lepší prostě respektovat nezávislost a nechat e, ty lidi e, na místě, aby si vybrali sami. Nyní má slovo pan Kircuc na jednu minutu. Nyní e, se Irák dostával do poslední fáze rozpadu a je skutečně Eh, to je skutečně hrozné. Musíme si připomenout, že eh, jaké jsme měli ambiciozní cíle. Chtěli jsme demokracii a nyní máme krvavý chaos. Kdybychom měli více Evropy, tak bychom udělali menší chyby. To platí i v případě Iráku. Kdybychom neváhali eh, s společnou zahraniční politikou, kdybychom neváhali společnou obranou politikou, tak bychom měli opatření, která by šla správným směrem. Ty kosty, ty náklady nás děsí, ale můžeme se jich vyhnout. Rozpad Iráku by mohl vést k energetické krizi, která by mohla mít obrovské náklady. Irán by posílil a mohlo by dojít ke kinfloktu mezi Iránem a Izraelem, mohlo by dojít k nové vlně uprchlíků mohlo by eh, to vést k tomu, že by došlo k posílení fanatických islamistů a oslabení eh, vlád arabském regionu. Máme, musíme tedy nést ty náklady a myslím, že více Evropy by bylo nejlepší řešení. Pan Glisos na jednu minutu na závěr této debaty. Pane Glisosi πριν από 71 χρόνια αγαπητοί συνάδελφοι συνήλθαν στη Γιάλτα οι λεγόμενοι τρεις... Να konferenci na, v Jaltě se tehdy sešel Roosevelt, Churchill a Stalin. A tehdy mm, vyjádřili přání lidí, aby po konci války e, byl e, zrušen kolonialismus, aby byly respektovány menšiny a aby platila lidská práva. Teď bychom neměli eh, strkat hlavy do písku, ať to chceme nebo ne, tak dnes je tomu tak, že tehdy, co tři vyhlásili, ve skutečnosti nemáme. Je problém se sebeučením národů, je problém se sebeučením Kurdů a eh, jak vůbec o tom můžeme mluvit? Ehm, mm, Baskové, Katalánci, Rusku není plná nezávislost a, da, a, a další síly. To jsou všechno problémy, které musíme řešit a neřešíme. Děkuji, tím uzavíráme Catch the Eye a já dám znovu slovo panu eh, de la Lavedova, který zde zastupuje vysokou představitelku. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem poslancům, kteří si vzali slovo a zúčastnili se velmi upřímné a hluboké rozpravy. Evropská unie věnuje pozornost tomuto tématu. O Iráku se diskutovalo na Radě pro zahraniční věci 24. června a nová diskuse o Iráku proběhne příští týden na Radě 22. července. Mezi tématy, která jste zmínili, je otázka celistvosti, územní celistvosti Iráku. To je základní prvek k tomu, aby bylo dosaženo prosperity, která bude ku prospěchu všem, k prospěchu občanů i stability regionu. Všichni si samozřejmě uvědomují dramatičnost situace a závažnost situace. V těch úvodních vystoupeních pana Adno a paní Gomeš se hovořilo o myšlence podmíněné pomoci a hovořilo se také o inkluzivní vládě a správě, nebo tedy o správě a vládě, která umožní pokračovat v přechodu směrem k demokracii. Pokud je o lidská práva, to zde zaznělo mnohokrát, tak eh, to je otázka, která historicky, ale i v tomto případě leží Evropské unii na srdci. Včetně toho, co se zaznělo už několikrát. To znamená svoboda křesťanů žijících v této oblasti. I kvůli tomu potřebujeme vládu, novou iráckou vládu, která bude inkluzivní a bude mít legitimitu. A jako Evropská unie O to budeme usilovat. Chtěl bych také reagovat na dvě konkrétní věci, které zde zazněly. Pokud o chemické zbraně, Spravodajské zdroje nás informují o tom, že se nejedná o použitelné zbraně. Ta situace je určitě znepokojivá v současném chaosu, ale je také třeba držet se aktuálních a ověřených dat. Pokud jde o obvinění Turecka jako země, které, která financuje ISIS, my si myslíme, že je třeba rozlišovat. Jednoznačně rozlišovat mezi pochybnostmi, podezřeními a financemi, které eventuálně soukromé zdroje, radikální soukromé zdroje posílají do této oblasti. Je třeba rozlišovat mezi soukromými silami a tureckém, tureckou vládou. Evropská unie pracuje se zeměmi zálivu, aby se zablokovaly účty, ze kterých se financuje IZIL a ostatní teroristické skupiny. Na závěr bych rád ocenil, a myslím, že s tím souhlasíte i vy, skvělou práci naší delegace v Bagdádu. Naši kolegové v Iráku i nadále poskytují cenné služby ve velmi obtížných podmínkách. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Máme zde šest návrhů usnesení na závěr a zítra se bude hlasovat v 11 hodin o těchto návrzích. A teď zde máme vysoké prohlášení místo předsedkyně komise Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Týká se to eskalace násilí mezi Izraelem a Palestinou.